situaci v Maďarsku. Vítám tu eh, maďarského předsedu vlády, pana Viktora Orbána. Vítejte, pane premiére. Dámy a pánové, eh, já bych chtěl eh, krátce říci, jak si představuji průběh této schůze. Nejprve dám slovo jako obvykle radě a komisi, aby nám přednesli své prohlášení k situaci v Maďarsku. Poté udělím slovo eh, předsedům, respektive přihlášeným řečníkům za jednotlivé frakce. To bude první kolo, pak, pak tu bude jeden zástupce nezařazených poslanců. Poté dám slovo panu Orbánovi, aby měl možnost k nám promluvit v rámci této debaty. Poté, dámy a pánové, budeme pokračovat v obvyklé rozpravě. Já jsem se domluvil s panem Orbánem, že na konci této debaty, eh, kdyby chtěl eh, se ještě jednou přihlásit o slovo, tak mi to v průběhu debaty dá vědět a já mu ještě jednou dám slovo na konci. Eh, a poté tím tedy budou moci v, pří, v, pří, v případě, že pan Orbán si bude přát slovo, dám slovo i zástupcům jednotlivých frakcí opět. Jinak vš- zůstává všechno jako obvykle. Catch the Eye bude na konci normální debaty. Dostáváme se tedy nejprve k prohlášení rady a slovo má paní ministrině Kalnina Lukaševica. Prosím, paní ministrině. Pane předsedo Šulci, pane první místo předsedo Timmermansi, pane premiére, vážení poslanci. Na úvod svého dnešního projevu bych chtěla připomenout základní fakta. Evropská unie není pouze ekonomickou a politickou unii která dává eh, občanům příležitost ke svobodě pohybu a jednotný trh. Je to také unie společných základních hodnot. Tyto hodnoty jsou zakotveny ve smlouvách a jsou reflektovány v listině základních práv Evropské unie. Tato práva, svobody a principy e, jsou také součástí Evropské úmluvy o lidských právech, kde všechny členské státy Evropské unie jsou smluvní stranou. V tomto ohledu všechny instituce mají svou roli, která je definovaná smlouvami. Parlament má důležitou a e, cenou roli e, zejména upozorňovat komisi a radu na specifické situace. Jelikož parlament je fórum evropské pluralistické demokracie, vždycky se významně zasazoval o zachovávání a dodržování demokratických hodnot. A rada si vždycky vážila vašeho názoru. Jak víte, Rada nediskutovala e, o situaci v Maďarsku, ani se neschodla na žádné pozici. Nicméně chtěla bych připomenout, že předsednictví a e, celá rada jako taková přikládá velkou důležitost zajišťování úplného dodržování základních hodnot Evropské unii v celé unii a, v ce- a ve všech politikách. Podpora tolerance a rozmanitosti je nejefektivnější reakcí na e, vyvíjející se ohrožování lidských práv a hrozby pro základní svobody. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, Chtěla bych také eh, vyjádřit vděk Evropskému parlamentu za to, že dal eh, maďarským eh, představitelům, jelikož Maďarska se tato téma přímo dotýká, aby se účastnili debaty. Předsednictví je také vděčné maďarským představitelům za to, že jsou dnes s námi. Pane předsedo Šulci, pane první místo předsedo Timmermansi, pane premiére, vážení poslanci, Eh, Mně nepřísluší už říkat více v tuto chvíli. Rada bude pozorně sledovat tuto debatu a postará se o to, aby vyjádřené názory byly zohledněny. Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní Kalnině a slovo má nyní pan místopředseda komise Timmermans. Thank you very much, děkuji, pane předsedo. Já bych vaším prostřednictvím poděkoval parlamentu za to, že zařadil toto téma na pořad jednání, protože události v nedávné době v Maďarsku vyvolaly vážné obavy. Začal bych debatou, kterou spustil premiér Orbán k zavedení, k znovu zavedení trestu smrti. Pan předseda Juncker i já už jsme se k tomu jasně vyjádřili. Tato vyjádření představují oficiální postoj komise. Článek 2 Evropské listiny základních práv zakazuje výslovně a jednoznačně odsouzení jakékoliv osoby ke smrti a popravu jakékoliv osoby. A kromě toho Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že trest smrti je porušením Evropské úmluvy o lidských právech. Zrušení trestu smrti je podmínkou, kterou je třeba splnit, aby se někdo mohl stát členem Rady Evropy nebo Evropské unie. Je to součást našich společných hodnot. Co se komise týče, není pochyb o tom, že znovu zavedení trestu smrti by bylo v rozporu se základními hodnotami Evropské unie. Znovu zavedení trestu smrti v některém členském státě by proto vedlo uplatnění článku 7 eh, smlouvy o Evropské unii. Mechanismus podle článku 7 se dotýká hodnot, na které se odkazuje v článku 2 včetně lidské důstojnosti a respektu pro lidská práva. Jak víte, smlouvy nepředpokládají pozastavení anebo zrušení členství členského státu v Evropské unii. Nicméně článek 7 umožňuje dalekosáhlé sankční mechanismy, které mají zajistit respekt pro základní hodnoty podle článku 2. A konkrétně, pokud je o situaci v Maďarsku, vyjádřil bych se ještě takto. Předseda Juncker 30. dubna uvedl, že premiér Orbán by okamžitě měl vyjasnit nebo potvrdit, že nemá v úmyslu znovu zavést trest smrti. Kdyby takový úmysl měl, a tady cituji, znamenalo by to boj, zápas. Komise v mezidobí vyrozuměla, že maďarská vláda nemá konkrétní plány na přijetí opatření, která by vedla k zavedení trestu smrti a že premiér Orbán ujistil vás, pane předsedo Šulci, že maďarská vláda bude dodržovat veškeré evropské smlouvy a legislativu. A tady odkazují na tiskovou zprávu, kterou jste, pane předsedo, 30. dubna zveřejnil. Nicméně, kdyby maďarská vláda podnikla kroky směřující ke znovu zavedení trestu smrti, chci zdůraznit, že komise je připravena okamžitě využít veškeré prostředky, které má k dispozici, aby zajistila, že Maďarsko, stejně jako kterýkoliv jiný členský stát, bude plnit své povinnosti podle unijního práva a bude dodržovat hodnoty Evropské unie zakotvené v článku 2. Ani na vteřinu v takovém případě nezaváháme. Pokud jde o veřejnou konzultaci o imigraci, e-, kterou také oznámila maďarská vláda, to je druhé téma, k tomu bych řekl toto. Obecně řečeno se komise domnívá, že veřejná konzultace může být významným nástrojem pro vládu a zprávu i pro jiné orgány veřejné zprávy, aby zajistili podporu obyvatelstva. Nicméně, a opakuji, co už jsem říkal, Veřejná konzultace, která vychází z předpojatosti, se zavádějících otázek, z předsudků vůči přistěhovalcům těžko může být považována za spravedlivý a objektivní základ pro navrhování zdravých politik. Zasazení přistěhovalství do kontextu terorismu, vykreslování přistěhovalců jako hrozby pro živobytí lidí a pro pracovní místa, to je zlomyslné a prostě nesprávné. Povede to jenom k neporozumění a k předsudkům. Nemůžeme a neměli bychom zavírat oči před výzvami, které jsou někdy závažné a které představují přistěhovalci pro naši společnost. Nikdy bychom neměli ztrácet ze zřetele naše základní hodnoty a potřebu zachovat pluralistickou a rozmanitou společnost založenou na vzájemném respektu a rovném zacházení s každým člověkem. Evropská unie a její členské státy pracují na společných řešeních v současných výzev, protože Evropa vychází ze vzájemného respektu, solidarity a upřímné spolupráce. Potřebujeme politické vůdce, kteří jsou připraveni vysvětlit evropské politiky občanům otevřeným, spravedlivým a vyváženým způsobem a stát si za svým, pokud jde o společné evropské hodnoty. To je jediný způsob, jak můžeme společně pokročit v Evropě. Komise bude dál situaci sledovat a já děkuji Evropskému parlamentu, především Evropskému parlamentu, za trvalou podporu v těchto významných věcech. Děkuji, pane Timmermansi. Slovo má za frakci EPP její předseda pan eh, Weber. Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážené předsednictví, vážení kolegové. Nejprve bych chtěl poděkovat Viktoru Viktor Orbánovi za to, že si na nás udělal čas a že je přítomen dnešní eh, debatě a výměně názorů. Eh, za mu děkuji a nejprve bych chtěl říci, že frakce EPP zhruba před půl rokem eh, požadovala diskuzi o skandálním průběhu voleb v Rumunsku, kde Viktor Ponta říkal, že eh, sta tisíce lidí se nemohli účastnit prezidentské volby a levicová strana tohoto parlamentu říkala, že o tom se bavit nemusíme, protože to není důležité pro Evropu. Takže už po páté nicméně diskutujeme v přítomnosti Viktora Orbána o Maďarsku. Eh, Evro, EPP eh, e je tedy ochotná k diskuzi, jak se ukazuje, zatímco levice je slepá vůči podobným tématům. Chtěl bych také říci, že když hovoříme dnes o Maďarsku, eh, tak mě také napadá otázka, eh, o které se často diskutuje. Například hospodářský růst v Maďarsku činí 2,8%. To je ekonomická lokomotiva. Eh, to je mnohem lepší než mnoho zemí, kde vládne levice v Evropské unii. A také mě napadá, že Viktor Orbán od roku 2010 byl potvrzen v úřadě více než 50% e, volič, voličů, e, což, což se levici e, zjevně nelíbí. Když se podíváme na politickou situaci v zemi, která, kde má Viktor Orbán silnou podporu. Tolik k analýze otázky Maďarska. A nyní k dalším otázkám. Diskutujeme o trestu smrti. Pro EPP patří k civilizačním úspěchům našeho kontinentu demokracie a právního státu, že e, trest smrti byl zakázán a jaksi vyhnán z našeho kontinentu. A proto debata o trestu smrti je škodlivá pro Evropskou unii. My e, ji odmítáme, pro nás znovu zavedení trestu smrti nepřipadá v úvahu a já děkuji e, panu Orbánovi, že potvrdil, že nic podobného podnikat nehodlá. Evropě by velmi uškodilo, kdybychom o tom debatovali. Dále máme diskutovat o tom, jak zacházet s veřejnými konzultacemi. Eh, Maďarsko už po třetí eh, požádalo eh, občany o názor v rámci veřejné konzultace, jako tam hovořil pan Franz Timmermans. Vážený pane premiére, jestliže ty formulace se formulují v Budapešti nebo v Bruselu, tak je to atmosféra, která není dobrá. E, my se za ní e, ne, nemůžeme postavit, je příliš výbušná a nelíbí se naší frakci. Přesto se ale ještě jednou obracím na levici. Jsou tam věci, o kterých Viktor Orbán hovoří a o kterých dnes eh, bude hovořit, jako je například skutečnost, eh, že navracení odmítnutých žadatelů o azyl nevrací, že dvě třetiny všech uchazečů byly eh, odmítnuty a že musí být navráceny z Evropské unie, aby bylo zjednáno právo. To je téma, o kterém Viktor Orbán zcela správně hovoří. Hovoří také o tom, že není možné, aby státy, se kterými vedeme dohodu o přistoupení, Eh, tak například v mém regionu v Bavorsku přijímáme mnoho zemí z balkánských zemí, které jsou zeměmi kandidátskými. Není možné, aby země, se kterými vedeme hovory o vstupu do EU, tak aby z těchto zemí plynuli uprchlíci do Evropy. To jsou věci, o kterých musíme hovořit a eh, tím pádem obsahově, ne formulací, má Viktor Orbán pravdu. Děkuji. Nyní za sociální demokraty Coci e, má slovo pan předseda Pitela. Děkuji, pane předsedo. Veřejná konsultace o imigraci a terorismu, jako by ty dva fenomény byly spojeny. A hovory e, o trestu smrti jako o strašujícím prostředku a údajná e, liberální de- demokracie, což jsou prvky, o které hovořil pan Timmermans, což jsou uh, prvky, eh, o kterých nedávno hovořil eh, pan premiér Orbán. Musí být jasná jedna věc. Tato diskuze nevychází z nějakých eh, předsudků vůči panu Orbánovi nebo z antipatie z toho, že pan premiér Orbán pochází z jiné politické rodiny, než k ní náležím já. Z nějakého zájmu anebo ze snahy někoho poučovat Eh, ale protože pan Orbán takto porušil eh, meze eh, slušnosti a nesmí podceňovat tato slova. Chtěl bych říci kolegovi Webrovi, že problémy se nevyřeší tím, že se přehodí na někoho jiného, kdo má jiný politický kabát. Já nediskutuji o těchto věcích kvůli tomu, že by pan Orban patřil k jiné politické rodině. Já maximálně respektuji EPP a dobře s ní spolupracuji, ale diskutuji o těchto věcech, které eh, souvisí s ideály a hodnotami, na nichž je založena EU. A od nich nemůžeme odhlédnout a budeme nad nimi bdít. Eh, ta skutečná eh, důležitá věc v Maďarsku, to není jen útok na demokracii, ale je to vyprázdnění demokracie prostřednictvím banalizace. Je to prázdná demokracie, ve které se lze říct všechno, i ta nejdůležitější, nejzávažnější slova jako svoboda, demokracie stávají se prázdnými slogany, které nemají e, svou hodnotu nebo smysl. Dochází ke zmatení. Demokracie se stává spektáklem, e, stává se nějakým soubojem v bahně a to všechno by z nás mělo zbuzovat obavy. Eh, fašistické, nacistické nebo jiné síly. Já teď nepřemýšlím jenom o eh, nějakém závažnosti těchto tvrzení, které jsme slyšeli, nebo o hrozbě eh, smrti vůči homosexuální aktivistovi v Budapešti. Eh, k němu směřuje veškerá moje a naše solidarita, ale chci hovořit ještě o něčem jiném. Já si myslím, že vaše provokace jsou také zbraně, eh, kterými vy veřejnost svádíte na jinou cestu. Vy svádíte jejich pozornost směrem pryč od skutečných ekonomických a sociálních problémů, které v Maďarsku jsou a jsou velice hluboké. Já cítím velikou sympatii k maďarskému národu. Vzpomínám si, že předseda vlády eh, kdy hovořil o eh, prestiže a důvěryhodnosti naší, naší zemi. Já si myslím, že Maďarsko je veliká země a neměla by se proměnit v jeviště, kde je možné všechno a kde i hodnoty, na níž stojí náš, eh, náš společný život, se stávají jen eh, slovem. Respektujte tedy důstojnost svého národa. Dámy a pánové, musím vás poprosit o e, omluvu. E, u pana e, Webera jsem přehlédl otázku jednoho kolegy, který se chtěl zeptat, protože pan Pitela si okamžitě vzal smlouvu. Takže je Můžu nyní tedy ještě dát příležitost k této otázce? Dobře, v tom případě, pane Ujhej, prosím. Pane Webre, já si vážím vás i toho, co děláte. Vy jste předsedou největší politické frakce v Evropském parlamentu. Chci se zeptat, co si myslíte o této větě. Evropa neexistuje, Máme skažený systém institucí, který jenom připomíná to, k čemu byla Evropská unie zřízena. Už to není komunita nebo společenství hodnot. Toto není výrok nějakého extremisty, ale nedávný výrok jednoho z členů Fidesu. Pane Webre, skutečně pracujete v nějaké nepodařené instituci? Já teď nechápu eh, pozadí té otázky, protože eh, bohužel takovéto hlasy zaznívají v celé Evropě, i v socialistické frakci, i v dalších politických rodinách. A my tady dnes diskutujeme o otázce eh, Maďarska a eh, to, Maďarsko je eh, ekonomicky velice úspěšná země, kde občané velice zjevně jsou spokojení se svou vládou, jinak by ta vláda nezískala tolik podpory v demokratických volbách. To jsou fakta. Takže eh, tím jsme obnovili rovnováhu a spravedlnost. Nyní paní Pelc se přihlásila, tak dobře. Přijmeme i otázku paní Galpelc, prosím. Upřímně řečeno, pane předsedo, já jsem neměla otázku na pana Pitelu, ale protože mám slovo, tak se také zeptám, aby to bylo vyvážené. Pane Pitelo, Omlouvám se, to byla eh, chyba. Tady u mě přihlásila se kolegyně Gál, ale pak mi bylo řečeno, že se přihlásila kolegyně Gál Pelc. Takže když, když už jste v tom, tak eh, pokračujte a potom si to můžete domluvit s kolegy z frakce. Takže prosím. Ne, pokračujte, paní Gál Pelc, pokračujte. Tam je ještě tom. Děkuji. Takže já tu otázku položím. Začíná to být trošku komplikované. Pane Pitelo, co si myslíte o panu Timmermansovi, který nám vlastně vyhrožuje, protože právě řekl, že se chystá uplatnit článek 2? Pane Pitelo, vy nejste proto, aby se otevřeně diskutovalo o našich problémech? Máme nějaký seznam věcí, které jsou tabu? Pokud ho máte, tak mi ho dejte. Abych věděla, v jakém jsem vlastně parlamentu. Nemůžeme vůbec mluvit o trestu smrti, je to tabu? Nemůžeme mluvit o problémech s přistěhovalectvím, to je taky tabu. O čem vlastně můžeme mluvit? Kde máte ten seznam témat, která jsou tabu? Ma, cara kolega. Vážená paní kolegyně, eh, co si myslím o Timmermansovi, to můžu říct hned. Eh, to je osoba, která, které já si plně vážím. Eh, také chovám k němu přátelské ciny, city a Eh, myslím, že eh, to platí nejen pro osoby v tomto hemicyklu. Nechceme eh, banalizovat diskuzi. Jistě, můžeme diskutovat o různých věcích, ale otázkou je tu teď, zda spochybňovat principy na ní stojí Evropská unie nepoužití nebo zrušení eh, trestu smrti. To je jeden ze základních prvků Evropské unie. A pokud předseda vlády, což není eh, kterýkoliv eh, běžný občan, který by to řekl jen na ulici, ale když se takto vyjádří předseda vlády, tak to samozřejmě zbuzuje obavy pokud eh, předseda vlády eh, z 28 hovoří o takzvané neliberální demokracii, nemáme eh, cítit žádné obavy. Děkuji vám, pane Pitelo, říká pan předseda. Aber eine Sache müssen wir jetzt hier feststellen tak musíme si ujasnit jednu věc. Když eh, místo předseda Evropské komise eh, říká, že v případě porušení smluv komise využije článek 2, není to žádná výhruška, ale pouze konstatování stavu věcí. Takže nemůžu souhlasit s vyjádřením paní Galpelc. Slovo má nyní za ECR pan Kirkhope. Uh, uh, Pane předsedo, Pane místo předsedo, pane premiére, jako členové Evropské unie jsme se přihlásili k určité základní sadě eh, demokratických principů a práv. Samozřejmě členové této sněmovny mají právo na nejrozmanitější názory, přesvědčení a tak dále. Tato sněmovna je platformou pro posouzování a debatu o těchto věcech a hledáme řešení. Ale kdy se tento parlament stal soudcem a katem současně pro ty, kteří mají jiný názor než ostatní? Můžete předstírat, že tím chráníte základní práva, můžete tvrdit, že jde o to, abychom pomáhali internímu monitorování uplatňování smluv. Ale žádost o tuto rozpravu je tím, čím je levice v tomto parlamentu útočí na pravý střed, protože někteří lidé si troufají mluvit o věcech, které se dotýkají jejich voličů. Členské právy mají právo debatovat o věcech, a to i o věcech, které nejsou na seznamu předem schválených témat, která stanoví určití lidé v tomto sále, pane Pitelo. A proč musí parlament vždy předkládat eh, stanoviska v jakémsi zápase? Tím se poškozuje eh, pověst členských států i parlamentu. Tady v Evropské unii máme být zájem partnery, ne eh, strážci. Lidé v Maďarsku, lidé v Evropě nechtějí, aby důležité věci, které se týkají základních práv a právního řádu, představovaly pouze další příležitost pro nějaké politické potyčky v této sněmovně. Maďarská vláda a Evropská komise spolu diskutují, a to je správné. Proběhla debata na radě nebo v našem výboru pro spravedlnost a vnitro. K diskuzím dochází, a to je správné i na tomto fóru, ale já se ptám v tomto kontextu, proč jsme tady dnes? Proč tato rozprava probíhá? Toto je rozprava, pane předsedo, která nikomu nepomůže. Uh, pane Kirkhope, uh, uh, má pro vás otázku pan Niedermayer. Prosím, pane Niedermillere. Jenom velice stručnou otázku na vás, pane Kirkhope. Vy byste chtěl, aby premiér vaší země říkal, že chce vybudovat neliberální demokracii? Líbilo by se vám to? Souhlasil byste se svým premiérem, kdyby to říkal? V konečném důsledku, eh, pane, eh, je to otázka ne moje, ale otázka voličů v mé zemi. Tak jako je to záležitost voličů v Maďarsku. A voliči řekli zcela jasně, že souhlasí s tím, koho mají za vůdce. Děkuji. A nyní za frakci ALDE má slovo paní kolegyně Intfeld. Děkuji, pane předsedo. Eh, já myslím, že sama přítomnost pana Orbána v tomto parlamentu je velice eh, vítaná, ale eh, doufám, že ho nesklamu tím, že se jim nebudu zabývat příliš dlouho ve svém řečnickém času, protože, jak už to zaznělo, ta debata se netýká jej. To neprohlášení rady pro mě signalizuje morální úpadek rady a ten fakt, že jste úplně odpoutaní od smluv. A ano, vážení kolegové, můžeme debatovat o trestu smrti a ta debata může být velice krátká. Já to naprosto odmítám, má frakce to naprosto odmítá. V Evropě nemá žádné místo. Nemá žádné místo ani v Egyptě, ani nikde jinde na světě. Konec diskuze. Nicméně otázka trestu smrti eh, nás odpoutává od mnohem závažnějších otázek a to je ten dotazník o imigrantech. A to, eh, pane komisaři, je oficiální vládní politika, to není názor jen tak kde koho. Eh, co tedy komise udělá? Podnikla komise právní analýzu, zda tento dotazník je slučitelný s listinou základních práv a prověřila už, jak, jak, jak, v jakém je to vztahu k azylové a imigrační politice Evropské unie. Komise komise má povinnost jednat a velice souhlasím s vaším velice kritickým blogem, nicméně od Evropské komise čekám více. Pokud jde o EPP, já jsem poslouchala pana Webra a pro mě je zcela jasné, že EPP může hovořit kriticky, ale přitom je stoprocentně za Orbánem a jeho politikou. To je sice vaše právo, ale měli by lidé alespoň vědět, na čem jsou z EPP. Nejsou o tom pochybnosti. A aby bylo jasno, tak ALDE odmítá politiku pana Orbána a jeho vlády. Situace v Maďarsku jen podtrhuje, že je nutně zapotřebí mechanismů, které by monitorovaly stav demokracie, právního státu a základních práv ve všech členských státech. S tím, v tom s vámi souhlasím, pane Webre. Potřebujeme mechanismy, které by zaplnily mezery mezi slabými právními nástroji na jedné straně a potom tou atomovou bombou, kterou je článek 2. Proto má frakce navrhuje e, balíček těchto mechanismů pro vymáhání e, základních práv, protože to e, urgentně potřebujeme. Pane komisaři Timmermansi, vy jste říkal, že základní práva a právní stát nelze měřit a kvantifikovat, ale já si myslím, že to jde a myslím si, si, že eh, by eh, Evropský parlament v rámci společného projektu měl vypracovat takovéto mechanismy a eh, doufám, že komise bude na mé straně v boji za hodnoty, které jsou nám oběma drahé. Paní Intfeld, zcela překvapivě se vás chce zeptat kolega Etheridge, takže pane Etheridge, prosím. Děkuji. Tento týden je to poprvé, pane předsedo. Eh, mě velice eh, zaujalo vaše naprosté odmítnutí trestu smrti v Evropské unii. Vy to naprosto odmítáte. Znamená to, že nevěříte v plnou demokracii, protože co kdyby eh, parlament odhlasoval na základě vůle lidu o obnovení trestu smrti v naprosto spravedlivých demokratických volbách? Pořád byste říkala, že v evropské smrti to nemá místo? Je to zcela jasné. Jestliže některá země Evropské unie by odhlasovala znovu zavedení trestu smrti, mají, spra- mají právo to udělat, ale pak už nemůžou být členy Evropské unie. To je naprosto jasné. Děkuji. Slovo má nyní za sjednocenou levici paní poslankyně Virža. Děkuji vám, pane předsedo. Opět diskutujeme o situaci v Maďarsku. Slyšíme eh, stejná slova v hemicyklu. Pan eh, Orbán nám samozřejmě znovu řekne, že v Evropské unii eh, se porušuje, porušuje lidská práva. Ano, všude v Evropské unii si hrají vlády s populismem. To není diskuze, která by byla vedena levicí, nicméně v Maďarsku vidíme, že od eh, října loňského roku Amnesty International připomnělo, že eh, nevládní organizace trpí eh, represí, která nemá precedens, že tu je retorika proti různým skupinám a menšinovým LGBT, židům, Romům a dalším. Potom je to vytváření souvislostí mezi imigrací a teroristy a je to otázka trestu smrti hovořili o tom ve výboru eh, Libe. Pan Orbán prohlásil také, že znovu zavedení trestu smrti by se mělo stát eh, vnitrostátní eh, kompetencí a že tam, kde společnost nemůže existovat bez trestu smrti, je zapotřebí trest smrti znovu zavést. Toto je ovšem nepoužitelné. Jakým způsobem použít to strašení Eh, takovouto věc. Je zapotřebí jednat, jednat nejen vůči eh, Maďarsku, protože jinak jaký smysl by měl článek 2 ve smlouvě o Evropské unii? Děkuji paní Verža. Eh, nyní má za zelené slovo paní předsedkyně Harms. Děkuji, pane předsedo. Už skoro všechno bylo řečeno. Je je hrozné, co se děje v Evropské unii, jaké zprávy přicházejí z Maďarska. Já jsem tomu nejprve nemohla vůbec věřit a pak jsem při sledování té diskuze o trestu smrti v Maďarsku jsem se ptala sama sebe, jestli je to vůbec možné, aby dnes v roce 2015 předseda vlády Evropského státu byl ochoten znovu zavést trest smrti. E, to je otázka, kterou bych mu chtěla opravdu vážně položit. E, už to řekla Sofie i ostatní, že to by bylo vlastně, e, to by bylo vyhlášení, že země vystupuje z Evropské unie. Druhé téma se týká toho dotazníku o imigraci migrační politice a ten styl, eh, ten jazyk toho dotazníku. To přece, není, eh, to, to přece není vážně myšlený příspěvek k obrovskému problému, které má Evropa s uprchlíky. Eh, to je pouze příspěvek k podněcování nenávisti jednoho národa. Není to pokus o řešení, ale o podněcování nenávisti v Německu e, proto existuje výraz e, otrávení studny. Je to e, otázka, která se týká základních lidských práv, proto právě nehovoříme pouze o Viktoru Orbánovi a o Maďarsku, ale hovoříme o nás. Co to vlastně znamená, když ve členských státech, které které se zavázaly k těmto hodnotám tím, že vstoupily do Evropské unie, tak ta, to, ten vstup je pro ně závazkem, povinností dodržovat tato základní práva, na kterých jsme se dohodli. Zkrátka není představitelné, aby projekt Evropské unie fungoval aniž by e, byla respektována v plném rozsahu tato základní práva. E, politika zájmu, ve které je v popředí ekonomika a jinak nacionalistické tendence dominují, taková politika by velice rychle vedla ke konci Evropské unie. E, podle mého názoru je důležité, aby Evropská unie Eh, nemlčela tak jako lotyšské předsednictví v této rozpravě, ale aby eh, Evropská unie na základě této výměny názoru, názoru eh, s mnoha členských stát, nebo se všemi členskými státy, nejen s Maďarskem, Eh, na základě zprávy Tavareš rozhodla o tom, jaké mechanismy potřebujeme k tomu, eh, abychom nejen bránili naše veliké zájmy v oblasti rozpočtu a stability, ale také jak v Evropě prosadit, aby hodnoty, eh, které jsme nastolili, které jsme etablovali a které znamenaly konec barbarství v Evropě, jak tyto hodnoty můžeme trvale občanům zaručit. V poslední době docházelo k demonstracím v Španělsku. Eh, tehdy se hovořilo o policejním státě. Eh, hovořilo se, eh, řečnice je přerušena, je nejvyšší čas, abychom byli schopni bránit své hodnoty. Předseda. Paní Harms, Pan Kras, Krasnodebský by vám chtěl položit otázku, prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Paní Harmsová mluvila krásně o hodnotách. Ale pokud jde o rozpravu o přistěhovalectví, proč v této sněmovně neslyšíme taková vášnivá slova o tom, co se děje v Německu? My víme, že v posledních měsících se řešilo mnoho případů, kdy došlo k vypálení domů přistěhovalců. Někdo je zapálil, byly protesty, byly manifestace v mnoha městech v Německu. Víte, jak ta situace vypadá v Německu. Víte, do jaké míry Němci netolerují přistěhovalce. Ale nevidím nikoho, kdo by byl ochoten diskutovat o situaci v Německu nebo ve Francii. Ale s Maďarskem se tady snažíme vypořádat všichni. Kdybyste sledoval diskuzi v Německu, tak byste věděl, že to je velice důležité téma a všechny tyto činy, ke kterým došlo, byly podle práva a zákona eh, eh, odsouzeny a zároveň Německo eh, nyní prosazuje ofenzivní imigrační politiku a podporuje, podporuje myšlenku kvót. Příliš pozdě podle mě, nicméně podporuje tuto pozici. A já bych k tomu chtěla něco říci. Právě v imigrační politice se paní Harms, podle jednacího řádu nemůžete prodloužit svou odpověď. Už jste, už jste odpověděla panu kolegovi a slovo má nyní za EFDD eh, paní Ferrara. Děkuji, pane předsedo trest smrti na programu prohlásit, že liberální státy mají úspěch, fungují lépe než demokracie, byly by to tedy vzory, které třeba imitovat. To jsou poslední tvrzení eh, premiéra Orbána, neponechávají žádný prostor pro fantazii a eh, připojují se eh, k zákonům, které dávají náhubek k svobodě tisku a upírají úlohu garanta. Jakoby to nestačilo, Orbán také zahájil veřejnou eh, a tendenční eh, eh, konzultaci ohledně imigrantů a terorismu. To už stačilo. Je zapotřebí, aby byla respektována lidská práva, které jsou v DNA EU. Toto všechno musí vyžadováno nejen při přistoupení členských států, ale i poté, pořád a e, nemůžeme e, tolerovat e, takovýto směr v politice a nesmíme strkat hlavu do písku. Všichni musí vykonat svůj úkol. Evropská komise musí podporovat a provádět trvalo, trvalé monitorování v každé zemi ohledně dodržování lidských práv. Já jako zpravodajka o dodržování lidských práv EU jsem navrhovala vytvoření mechanismu, který bude zaručovat vyšší úroveň ochrany v tomto smyslu. EU musí vytvořit proaktivní akční plán e, a bude jasně definovat akce zaměřené na plnou realizaci a provádění všech práv založených na základní chartě. A je také zapotřebí mapovat situaci s lidskými právy, e, základními právy v Evropské unii v členských státech. Je zapotřebí hodnotit eh, systémy trestního soudnictví a také právní stát. To všechno je, slouží k tomu, aby se rizika nezměnila v konkrétní porušování zákona, jak by se mohlo stát, nebo možná už stává v Maďarsku. Dnes nediskutujeme o prohlášení politika, který by byl naivní a které se propadnou do propadliště propagandy. Jedná se o předsedu vlády, který nikdy neměl skrupule v tom, aby e, přetvářel e, vládu podle svého populistického e, Ehm, vidění světa. Je třeba jednat někde příliš pozdě. Děkuji, paní Ferrara. Eh, máte otázku pana poslance Zajera. Sajera. Přijmete ji? Prosím, pane Sajere. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Velice stručná otázka. Proč je šokující, když dojde k veřejné konzultaci ohledně důležitého tématu, jako je migrační politika? My se na to ptáme všech občanů Maďarska. Proč je to šokující? To, co šokující, není veřejná konzultace sama o sobě, to je demokratický nástroj. Šokující je téma, které, které je předmětem této konzultace, když členský stát a předseda členského státu zahájí veřejnou konzultaci o znovu zavedení trestu smrti, znamená to eh, vrátit se k zákonu oko za oko a zub za zub. To je šokující v Evropské unii práva a demokracie, základní práva, jsou v základech samotné existence Evropské unie. Slovo má nyní nezařazený poslanec Balco. Děkuji vám, pane předsedo. Když jsem viděl na programu, že budeme diskutovat o situaci v Maďarsku, tak jsem nevěděl, proč jako zástupce Jobiku jsem neslyšel žádné události, která by ospravedlňovala takovýto bod na pořadu jednání. To, co mi nyní ukazujete, je, že Evropský parlament nerespektuje svá vlastní práva. Práva na svobodný projev a, a na svobodný názor. Proč máme diskutovat o otázce imigrace v členském státu? Proč bychom nemohli diskutovat o těchto tématech, pokud si to společnost přeje? Můžete nám eh, tedy říct, o čem by eh, vláda měla konzultovat a o čem by neměla konzultovat své občany? Já bych našel jiný způsob, jak vynaložit miliardu forintů, ale to je jiná otázka. Pokud Orbánová vláda se bude řídit touto cestou, na níž je eh, Maďarsko, tak eh, tu nebude problém. Ta vede k federaci a Fides se řídí touto cestou jako eh, strana patřící do rodiny EPP Předseda komise Barroso eh, řekl po maďarském předsednictví v eh, Maďarské radě, že Maďarsko dosáhlo úspěchu. Eh, autonomie je důležitá pro Maďarsko a to můžeme přijmout, zejména po tom prohlášení, že integrita Ukrajiny je pro nás tak důležitá. Herr Balco, es gibt eine Frage. Pane Balco, eh, máte, eh, dostal jste otázku pana Jotyho. Prosím, pane Bioty. Děkuji, pane Balco. U vás v zemi je bývalý poslanec. Georgi Gulasčiva, já se omlouvám za výslovnost, z vaší politické strany, který fyzicky hrozil mladé dívce jenom kvůli tomu, že je aktivistka. A, a, ten, a to, tento aktivista žije pod hrozbou smrti od loňského roku. Na některých e, stránkách se dokonce nabízí 10 tisíc eur za jeho hlavu. Když se hovoří o stanoviscích, jaké je vaše stanovisko k tomu, že váš bývalý kolega, bývalý poslanec je takto e, ohrožován? A také bych to rád slyšel od pana Orbána. Balco. Prosím, pane Balco hétfőn lehet hogy ön itt a napirend vitáján. no možná by se dalo říci, že Jobbik, eh, Maďarsko a eh, eh, hrozby vůči homosexuálům se vyskytovala. Já jsem si to pročetl a nenašel jsem o tom žádné zprávy, ale tak nevím, odkud berete tuto představu, nevím, odkud jste to slyšel. Nicméně Jobik nikdy nikomu nehrozil takovýmto způsobem. To, co jsme mohli říct, je, že otevřená propaganda pro eh, homosexuály není věc, kterou bychom si přáli v Maďarsku, ale nikdy jsme nikomu nevyhrožovali tak, vážené dámy a pánové, nyní dám slovo rovnou panu premiéru Orbánovi. Jenom objasnění. V tomto, v tomto prvním kole jsem připustil mnoho doplňujících otázek. To v tom druhém kole neudělám. Budeme eh, mít eh, také eh, catch the eye, protože jinak bychom zcela nedodrželi čas. Takže slovo má nyní pan premiér Orbán. Pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, já jsem sem dnes přišel, protože debatujete o situaci v Maďarsku, v mé zemi. A vždy je mi potěšením a ctí vidět, že diskutujete o záležitostech, které se dotýkají Maďarska. A pokud je Maďarsko napředu jednání, cítím se povinen hovořit za svou zemi. Maďaři se rozhodli přistoupit k Evropské unii v referendu. A na toto rozhodnutí jsme stále hrdí. Na to rozhodnutí, že, jsme se, že se staneme členským státem Evropské unie. A dnes jsme tady proto, nebo mně aspoň připadá logické, že jsme tady proto, že chcete vědět, jak je možné, že jsme toho v posledních letech v Maďarsku tolik dosáhli, že jsme došli až sem. Bývali jsme na 21. místě z 28 členských států, pokud je o růst HDP. Teď jsme na druhém místě. Omezili jsme státní dluh z 85 na 75 HDP. A také se nám podařilo snížit nezaměstnanost z 11 na 7 a za tři roky se nám snad podaří dosáhnout plné zaměstnanosti. Ale dámy a pánové, o tom jste diskutovat nechtěli. Pokud vím, chtěli jste mluvit o situaci v Maďarsku. Chtěli jste mluvit o politických záležitostech a o přistěhovalectví. Pokud je o politické záležitosti, mohu vám sdělit, že Maďarsko je členským státem. který byl předmětem šetření z hlediska dodržování právního řádu nejvíce ze všech. Veřejný pořádek, přistěhovalectví, právní stát, to jsou všechno významné věci a patří mezi nás společné zájmy. To, jestli najdeme správnou odpověď na tyto otázky, bude určovat, jakou Evropskou unii předáme svým dětem. Ale jak do toho zapadá Maďarsko? Maďaři otevřeně mluví o těžkých věcech. Nerádi chodíme kolem horké kaše. Takže otevřeně mluvíme o trestu smrti, otevřeně mluvíme o přistěhovalectví a myslíme si, že Politicky korektní dialog nás vůbec nepřibližuje řešení. Dámy a pánové, chtěli bychom hovořit upřímně, otevřeně o tom, že my, Maďaři, chceme, aby Evropa zůstala kontinentem Evropanů a chceme, aby Maďarsko patřilo Maďarům. Já myslím, že to je naprosto slučitelné s evropskými principy a s původní myšlenkou otců zakladatelů. Musíme rozlišovat mezi volným pohybem pracovních sil, pracovníků a přistěhovalectvím ze zemí za hranicemi Evropské unie. A musíme také rozlišovat mezi přistěhovalectvím a přistěhovalci a žadateli o azyl. Máme ekonomické přistěhovalce, kteří prostě hledají lepší život. Pane komisaři, pane místo předsedo Tememanci, v Maďarsku bohužel nedokážeme dát práci všem těmto přistěhovalcům. Taková je skutečnost a musíme o tom mluvit otevřeně. Ekonomická emigrace je záležitost, kterou chceme řešit po svém. Maďarsko a Evropská unie má dobrý důvod řešit otázku ekonomického přistěhovalství. Dámy a pánové, já jsem přesvědčený o tom, že návrh Evropské komise je jednoduše řečeno absurdní, téměř šílený. Myslím si, že je velice nebezpečné říct, nemáme problém, otevřeme brány Evropy, všichni jsou vítáni. Ať každý mluví sám za sebe. Přistěhovalství je obrovská výzva. V porovnání s rokem 2010 se třikrát zvýšil počet přistěhovalců v Evropě. V krátké době se to navýšilo 20krát, když se podíváte na počet nezákonného překročení hranic. Musíme o tom mluvit otevřeně, musíme zvážit přepracování stávajících pravidel a stávajících eh, smluv. A členské státy musí mít právo chránit své vlastní hranice. To by bylo praktické, pragmatické a životaschopné řešení. Já si myslím, že je šílené navrhovat, že k nám pustíme všechny přistěhovalce, že všechny pustíme do Evropy a zavedeme jakési umělé kvóty, jak si je rozdělit mezi členskými státy. Vážení poslanci, kvóty povedou jenom k tomu, že do Evropy přijde víc lidí. Je to pobídka pro obchodníky s lidmi a jenom to dá lidem najevo, že by se měli pokusit překročit středozemní moře za každou cenu – já myslím, že toto je otázka, která by se měla řešit na národní úrovni. Já jsem velice rád, že o tom konečně mluvíme. Místo systému kvót bychom měli jednotlivým členským státům umožnit, aby se rozhodli sami. My, Maďaři, chceme mít možnost sami rozhodnout, jestli chceme u nás přivítat přistěhovalce nebo ne. My jsme křesťanská vláda. Vítáme skutečné žadatele o azyl. Ale ne všichni přistěhovalci, zvlášť ekonomičtí přistěhovalci, jsou žadatelé o azyl. Chtějí prostě lepší život. Nezákonný přechod hranice je trestný čin a musíme se proti tomu postavit. Maďarsko musí chránit své hranice. Maďarsko musí chránit právní řád. Nechceme se stát cílovou zemí pro nezákonné přistěhovalce. Některé země se rozhodly, že chtějí přistěhovaleckou politiku, že chtějí s tímto problémem eh, bojovat společně. To naprosto respektujeme. A proto jsme zahájili tuto veřejnou konzultaci o přistěhovalectví. Myslíme si, že je spravedlivé zeptat se občanů, zeptat se lidí, co si o tom myslí. Jeden z poslanců mluvil o veřejné konzultaci o trestu smrti. To je nedorozumění. My nemáme žádnou veřejnou konzultaci o trestu smrti v Maďarsku. Nic takového. Maďarsko nepodepsalo žádnou dohodu o tom, o čem můžeme nebo nemůžeme mluvit. Já si nevzpomínám, že bych podepsal nějakou dohodu nebo smlouvu o tom, o čem můžeme nebo nemůžeme mít veřejnou konzultaci, o čem můžeme diskutovat, které problémy můžeme nadnášet. Žádná taková dohoda není. Smlouva o přistoupení Maďarska k Evropské unii neobsahuje nic o tom, o čem můžeme mluvit nebo o čem nemůžeme mluvit. Já myslím, že každý, kdo se nám bude snažit říkat, o čem my, Maďaři, můžeme mluvit, jednoduše porušuje zakládací smlouvy. Když se podíváte na počet žádostí o azyl, Maďarsko je na druhém místě, pokud jde o HDP na hlavu. Když to porovnáme s počtem obyvatel, tak jsme hned za Švédskem. Myslíme si, že Evropská unie nevěnuje dostatečnou pozornost západnímu Balkánu a problémům, které tam jsou v prvním čtvrtletí tohoto roku. Ze 43 tisíc žádostí o azyl 24 tisíc předložili kosované. My si myslíme, že potřebujeme spolupracovat s těmi, kdo se vydávají na cestu přistěhovalců ze západního Balkánu. A nesmíme zapomínat, že tento konflikt bude představovat velkou výzvu. A pokud je o trest smrti, nemůžeme schovávat hlavu do písku. Já nechci žít jako ve středověku, kde máme témata, která jsou tabu, o kterých se nesmí mluvit. Tady nejde o trest smrti. Tady jde o svobodu projevu a svobodu myšlení. Já myslím, že bychom měli mluvit o trestu smrti. Ale případná změna musí odpovídat společným evropským pravidlům a ústavním pravidlům i v Maďarsku. Ne všechno je vytesáno do kamene. To nejsou boží přikázání. To jsou pravidla, která stvořil člověk a proto je může člověk také změnit. To je svoboda, to je demokracie, dámy a pánové. To, co si myslíte, je otázka vašeho osobního názoru. Můžete být komisař, filozof, premiér, předseda nějaké politické strany. Váš názor je názor jednoho občana. To není nějaká boží pravda. Je to eh, názor jednotlivce. A proto jsme na straně svobody a budeme bojovat za základní evropskou hodnotu, kterou je svoboda projevu a svoboda myšlení. ganz sicher gibt es keine göttlichen gebote die in den eu vertrag Určitě v žádném případě nejsou žádné zbožné přání a pro, boží přikázání nejsou v evropských smlouvách, nicméně jedno z božích přikázání z ní nezabiješ. Slovo má pan González Pons za EPP. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy a vážení pánové, kolegové, Některé skupiny si přály otevřít rozpravu o Maďarsku. My nejsme proti žádné diskuzi tady v parlamentu, ale jsme proti tomu, aby za politické názory byl stigmatizován člen evropské rodiny. Dovolte mi, abych především předestal, že pro EPP je trest smrti něčím, co už se nikdy nemůže eh, diskutovat. To je jasně definovaná, uzavřená záležitost. Podobně jako demokracie, lidská práva, my všichni Evropané jsme překonali to nejhorší, co bylo v naší minulosti. Dovolte mi také, abych uvedl, že nepochybuji o tom v žádném případě, že Maďarsko bude plnit chartu eh, lidských práv, která doslova zakazuje trest smrti. A také bych rád poděkoval premiérovi Orbánovi, který mezi nás přišel, potvařil, eh, po, postavil se tváří tvář parlamentu a obhajoval před námi svoje stanoviska. I my migrace je velice závažný problém. My jako politici musíme být velice opatrní kvůli eh, xenofobii a rasismu a musíme se stavět také proti obvinování a obvinování Bruselu jako takového. Xenofobie a rasismus nenarůstají jen v Maďarsku, ale i v jiných zemích Evropy. Narůstá v nich také euroskepticismus v Maďarsku i v jiných členských státech. Bylo by dobře, kdybychom maďarské problémy považovali za problémy evropské, protože eh, ta narrativa proti Evropě je v Británii, ve Španělsku, ve Francii, v Itálii. My nemůžeme teď diskutovat o vině Maďarska. Můžeme diskutovat o naší vlastní vině, že nejsme schopni prosadit, aby na celém našem území byly respektovány evropské hodnoty. Tento sál nebyl postaven k tomu, abychom soudili nějaký členský stát. A pokud eh, chceme soudit nějaký členský stát, můžeme se dopustit chyb, které otřesou základy Evropské unie. Děkuji. Eh, Slovom za SD má nyní pan Niedermiller. Děkuji, dámy a pánové, eh, pane předsedo. Možná vám to bude připadat divné, ale já musím říct, že já nejsem šťastný, že eh, pan maďarský předseda vlády je tu s námi. Nemám z toho radost, protože kdykoliv eh, přišel při všech pěti příležitostech, jsme hovořili o hanebných politikách naší vlády a o a tyto politiky jak si vrhají špatný stín na mou zemi. Pan premiér vyličil Maďarsko jako xenofobní zemi, ale já bych vás chtěl ujistit, že Maďarsko takové není. Má země taková není. Tato vláda je vždycky proti základním principům Evropské unie proti principům, na nichž je Evropská unie vystavena. Je to neliberální demokracie plná autokratických politik. Je to úspěch autokratického systému debat, náš debaty o demokracii náš pan premiér označil za keci. Já si myslím, že v Maďarsku neexistuje žádná eh, solidarita. Eh, občané jsou eh, uváděni v omyl, dochází k podněcování nenávisti. A proč? Protože maďarská vláda nahání hlasy extrémně pravicových voličů. Jejich původní přístivci jejich jejich původních příznivců ubývá a tak se obracejí na extrémně pravicové voliče. Evropská unie ale nemůže takovou tu politiku podpořit. Musíme jasně prohlásit, že eh, není to ostuda Maďarska, ale maďarské vlády. Děkuji, pane Niedermillere. Nyní za frakci eh, ALDE má slovo její předseda pan Ferhofstadt. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl nejdřív slyšet, co řekne pan Orbán, než vystoupím v této debatě, ale musím vám říct, že on sem přiš, prostě přišel pokračovat v té provokaci, kterou slýcháme v posledních měsících. V Maďarsku i mimo Maďarsko. Ta dohoda s Ukrajinou prostřed krize a ta energetická dohoda s panem Putinem, to byla další provokace potom ten trest smrti, třetí provokace. Nemusíte měnit svůj názor, pane Orbane, vy jste řekl 1. května, 1. května ve veřejném rozhlase v Maďarsku, že vlastně chcete, aby každý členský stát měl možnost sám rozhodnout o znovu zavedení trestu smrti, že to není evropská záležitost. A teď to potvrzujete. Ona to je evropská otázka. To není záležitost členského státu, je to záležitost celé Evropské unie a celé evropské civilizace. A za třetí a poslední věc, poslední věc, a zase jste to potvrdil, opět jste to potvrdil, tady je to další provokace, říkáte, my jenom provádíme národní konzultaci o tom migračním projektu. Národní konzultaci? Toto je národní konzultace? Musíme si doslova přečíst jednotlivé otázky, které jsou kladeny. Sedmá otázka. Podpořili byste maďarskou vládu, kdyby znovu zavedla přísnější přistěhovalecká pravidla v rozporu s mírnou politikou Unie? Čili cílem je Brusel. Nebo trojka, třetí otázka. To je neuvěřitelné. Neuvěřitelné. Špatná zpráva otázek emigrace v, Maďars- eh, v Bruselu možná souvisí se zvyšujícím se terorismem. Takže Brusel a Evropa může za nárůst terorismu. A vy to tady potvrzujete. Toto je národní konzultace? Já tomu říkám řečnická otázka. Ta odpověď už je v otázce. Není nutné na to otázku odpovídat. A poslední věc. Zamyslete se nad jednou věcí, když útočíte na přistěhovalce. Zamyslete se nad celou řadou maďarských uprchlíků, kteří odešli ze země kvůli komunistům v roce 1956 a s otevřenou náručí je přijali ostatní národy Evropy. Slovo má nyní za zelené paní z Argentíny. Yeah. No, uh, Frau Sargentini, einen kleinen Moment. Počkejte moment, paní z Argentiny. Já jsem před tímto kolem oznámil, že nebudu přijímat modré karty. Možná jste tady zrovna nebyl, tak teď můžete, paní z Argentiny. Děkuji, pane předsedo. Slova eh, mohou být jako takové křišťálové koule. My jsme tady všichni, eh, nebo slova můžou být jako kulky a my politikové pracujeme se slovy. To, co řekl pan eh, Orbán, to jsou opravdu kulky, které byly vystřeleny. Já nechci, aby tady něco bylo zakrýváno krásnými slovy, ale jestliže ze slov se stávají kulky, pak musí eh, jiní lidé reagovat možná ne slovy, ale činy. Eh, to je to nebezpečí, eh, které vyvoláte, když si tady zahráváte s tématem trestu smrti nebo s, takzvaným, s takzvanou veřejnou konzultací. Vy jste vysvětlil, co si myslíte o imigraci, říkáte, že nesmíme otevřít stavidla. E, takovéto formulace ale e, vyprovokovala reakce a e, agresi a od předsedy vlády je to neodpovědné. Nyní za nezařazené pan poslanec Majer. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říci, eh, že když chcete udělat, učinit po, po, politické prohlášení, u, učiníte to z pléna a ne z, z pozice předsedy, abyste měl řečnický čas stejný jako všichni ostatní. Eh, chtěl bych eh, předeslat, že zákaz trestu smrti je mimo debatu. Ale o čem tady vlastně diskutujeme? Připomeňme si to. Hovoříme o něčem, co se vlastně vůbec nekoná, o něčem, co vůbec není plánována. V tomto případě si myslím, že jde o velice hysterickou reakci, zejména levé strany Eh, pléna. Eh, v pozadí eh, vám jde, tam, tam vám na druhé straně o něco úplně jiného. Jde vám o to, abyste aby nebyla schválena pravicová vláda. To je ten opravdový skandál, kdybyste se zeptali mě. A není to poprvé v případě Maďarska, kdy se debatuje o těchto věcech a kdy se chcete vměšovat do záležitostí suverénního státu. Jakožto občan Rakouska, sousední země, mám špatné zkušenosti s takovýmto vměšováním. Takže já vám říkám, nechte toho. Podívejte se spíše na to, co dělá váš soudruh Cypras v, v Řecku. To je, myslím, zcela srovnatelné srovnatelné. Děkuji. Slovo má nyní za EPP pan Sayer. Děkuji vám, pane předsedo. Pane premiére, tato rozprava je stejná jako ty předchozí je to diskuze, ve které se uh, si nenasloucháme, je to diskuze mezi hluchými. Uh, hovořili jsme o tom, že jsme křesťanští demokraté, že uh, naše uh, dveře jsou otevřené pro ty, kdo hledají azyl. Toto jasně pan Orbán řekl a vy to neslyšíte. Uh, hovoříte o uprchlících z roku 56. To je skutečně uh, politicky motivovaná uh, řeč Pane Frhovštate, vy jste mluvil o otázkách z toho dotazníku při veřejné konzultaci. Tím, že se člověk zeptá každého na něco důležitého, jako měli bychom mít striktnější pravidla ohledně něčeho, to je protidemokratické, já vím, že to jsou retorické otázky, vím, nebudete naslouchat, takže neočekávám ani odpověď. Ale je to skutečně jako konverzace mezi hluchými. Ti, kdo na nás útočí, chápu, že bývalá koloniální velmoc má jinou kulturu vítání imigrantů. Nicméně Maďarsko není zvyklé na imigraci. My nejsme bývalá koloniální velmoc, my žijeme v naší situaci a když tisíce lidí se objeví na hranici a vy je nemůžete nijak rozlišit, zahrají azyl, nebo jsou to ekonomičtí imigranti, imigranti, Maďarsko je druhé po Švédsku ohledně počtu e, žádostí o azyl, které jsou podávány. Chceme využít našich zkušeností z vytváření evropské politiky a co je na tom špatného? Vidím, že mm, vrtíte hlavou, co jsem řekl špatně. Před 20-30 lety jste přijali špatné rozhodnutí hodně migrační politiky a my nechceme udělat tu též chybu. My jsme jiní, máme jiné tradice, máme jinou kulturu, chceme být obezřetnější ohledně našich politik. Prostě proto, abychom předešli xenofobii. Mírové soužití je pro nás zásadní v Evropě a právě proto musíme vytvářet podmínky pro takové mírové soužití. Slovo za SD má nyní pan Weidenholzer. Pane předsedo, vážený pane premiére, skoro bych mohl mít dojem, že se, že eh, jste velice s kontroverzním vystoupením přišel před Evropský parlament. Máte to zapotřebí, eh, tyto provokace, eh, tím velice os, oslabujete své výroky. Vy jste mistr dvojité řeči a dvojznačnosti, ale toto není žádné divadelní jeviště. My chceme jednoznačné prohlášení. Co co děláte ohledně boje proti korupci ve vaší zemi? Eh, jak je možné, že tolik Maďarů chce pracovat v jiných členských státech? A co uděláte pro to, aby ve vaší zemi nastalo klima usmíření? Tyto otázky eh, vám kladu, protože jsme přátelé Maďarska a protože historický přínos Maďarska je důležitý pro celou Evropu a my si ho vážíme. Slovo má za liberály pan Michel. Děkuji, pane předsedo. Pane místopředsedo komise, pane Orbáne, vy uvádíte, že rád hovoříte přímo. Já tedy také budu hovořit přímo. Vy vedete vaši zemi autokraticky, což není kompatibilní eh, s tradicemi EU. Eh, to je totiž nezbytné takto vést demokracii, ale eh, nikdy nestačí vést jenom eh, veřejnou konzultaci. Vy totiž vedete většinovou tyranii, tyranii a autorizujete si eh, takto právo dělat cokoliv, utlačovat menšiny a ty hlasy, které se proti vám staví. Hovoříte o trestu smrti, aniž byste poskytnul nějakou eh, legitimitu eh, ohledně těch metod, které zcela porušují ducha i eh, literu naší smlouvy. Navíc demagogicky překrucujete princip demokracie a státního a, a právního státu. Pozbuzujete ke xenofobii, netoleranci, oslavujete Eh, identitu, eh, hm, Hovoříte, hovoříte chválihodně o eh, autoritářském režimu a hovoříte také způsobem, který je považován za zastrašování. Vy ale neustále porušujete ty nejzásadnější principy EU a, lidská, a lidských práv a Eh, takto eh, to, o čem hovoříte, se přibližuje eh, k totalitarismu. Pane Michel, přerušuje pan předseda, nelze takto cynicky zde hovořit a hovořit takto a prosazovat absolutní moc. Slovo za frakci zelených má nyní paní Lunaček. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, pane premiére, dámy a pánové. Nejprve dvě věci. Toto by neměla být debata o levici nebo pravici, ale o základních právech a hodnotách v této Evropské unii. Bez ohledu na to, ze které jsme strany, je to pro nás pro všechny. A my jako zelení dokonce kritizujeme svou vlastní vládu. Takže nejde o levici nebo pravici, jde o základní hodnoty v této společné Evropské unii. Chci mluvit o, té, o tom dotazníku o přistěhovalectví který předkládáte občanům, pane Orbáne, to skutečně vyvolává předsudky a protievropské nálady. Pan Weber sám mluvil o velkém hospodářském růstu vaší země, ale proč tedy asi 500 tisíc lidí odešlo z vaší země v posledních dvou letech a snaží se najít práci nebo dokonce lepší život v jiných členských státech EU. A to je dvojnásobek toho, kolik lidí uprchlo před diktaturou v roce 1956. Proč se snažíte lidem zabránit, studentům zabránit v tom, aby odešli ze země a říkáte jim, že musí vrátit školné, pokud nezůstanou ve vlastní zemi? Neměli byste mít dotazník pro občany, abyste zjistili, jak si uchovat lidi v zemi, aby pracovali pro vaši zemi místo z toho, aby z ní odcházeli? Děkuji. Slovo za EPP má nyní pan Šogor. Dankeschön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 je, velice, je to velice důležité pro naše společné hodnoty, je důležité je respektovat. Zároveň je ale eh, důležité eh, ctít různé tradice a různé kultury, které by neměly přijít na zmar. Evropská unie eh, je eh, velice uznávaná po celém světě, eh, protože ctí a, a považuje si výměny názorů na různé skutečnosti a že se snažíme vzájemně přesvědčovat. To je právě základem našich hodnot, dámy a pánové, a já jsem přesvědčený o tom, že tyto hodnoty je třeba dodržovat. Proto si myslím, že bychom se měli nevyhýbat důležitým otázkám a místo, eh, eh, místo toho o nich diskutovat a svádět politické boje, eh, při nichž různé vlády a země by si vyměňovaly názory. A paní Lunaček bych chtěl říci, že z Rumunska odešlo, odešly tři miliony lidí a nikdy se nebatovalo o Rumunsku. K čemuž se také dá říci že neexistuje eh, žádné eh, požadavky právního státu. Vezmeme si třeba eh, Slovensko, Benešovi dekrety. A to jsou země, kde jsou socialistické vlády. Děkuji a nyní pan Ojeli za sociálně demokratickou frakci. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane ministerský předsedo, já jsem Maďar a evropský sociální demokrat a proto bych chtěl zcela a rozhodně dát najevo, že Maďarsko není to, co projevuje Orbánova vláda v poslední době. Prostě ten obraz, který nám děláte ve světě, to je osuda. Ostuda. Já chci říci, že Maďarsko má zcela jinou tvář. A nejde jenom o emigranty, o trest smrti a tak dále. V Maďarsku jde o to, aby to národní vědomí bylo změněno. To jsou Goebbelsovy metody klamání lidí tento ministerský předseda by neměl mluvit také jménem těch, kteří po stovkách tisíc opouštějí země, země zejména jsou to mladí lidé. Děkuji vám. A nyní za frakce ALDE paní Wikström. Děkuji vám, pane předsedo. Jak dlouho ještě eh, bude Orbánová vláda pokračovat v šokování EU? Po diskriminačních akcích, které byla celá série, opět mluvíme o Maďarsku. Eh, pane Orbáne, mám na vás otázku. Baví vás to? Máte z toho radost těchto provokací? Nedávno jste hovořil o trestu smrti, případně tedy jeho znovu zavedení. Vy jste rozeslal dotazníky občanů. To skutečně je provokace. Maďarsko je zemí občanů Evropské unie a já vás ujišťuji, že uděláme všechno pro to, abychom chránil jejich základní práva, navzdory tomu, že vy se je snažíte eh, podkopávat. Já bych vám mohla doporučit Šándora Mároje, jednoho z velkých maďarských spisovatelů 19. století. Kdyby dnes žil, vy byste ho cenzuroval. Toto je eh, morální příklad také pro vás, protože on hovoří o základních právech každého eh, jednotlivce. Ten by měl být pro vás a vaši vládu morálním předobrazem. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Javor za frakci zelených. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, pane eh, předsedo, aby evropští partneři eh, vám prominuli, že pošlapáváte společné hodnoty, vy stále tvrdíte, že Maďarsko chrání tyto hodnoty, ale Pravděpodobně jste neviděl, jak se sám měníte, jak se sám stáváte tím, proti Rým, jste chtěli ochránit vaše území. Problém je ještě větší tím, že vaše strategie naprosto stroskotala. Eh, nepodařilo se vám získat hlasy extrémní pravice. A pakliže vám je jasné, Eh, jaký důsledek má politika vaší vlády a sice eh, všude pronikající korupci, tak vás voliči opustí. Pane premiére, hm, vy na sebe rád hledíte jako na velikého státníka, ale hm, vlastně stělesňujete pouze politický cynismus. Slovo má teď za frakci EPP paní Gál. Ale Děkuji. Eh, vy jste řekl, že neumožníte modrou kartu, protože abych bývala mohla mluvit o tom, jaké lži se tady rozšiřují. Chtěla jsem říci, že neexistuje žádná konzultace o zavedení trestu smrti paní Ferreiro. To je omyl. Doufejme, že mě taky posloucháte. Vy ho, my přijímáme uprchlíky, pane Verhofstadte, ale rozlišujeme mezi uprchlíky eh, a eh, nelegálními eh, imigranty. Co se týče svobodného pohybu v Evropě a mm, svobodné práce v Evropě, to je jistě společná evropská hodnota. Ale proč to vyčítáte maďarskému premiérovi chtějí lidé také tohoto práva využívat, aby se mohli volně pohybovat v Evropě a e, svobodně pracovat. Nechápu, proč nám chcete morálně tady něco vyčítat, paní Vikstrémová. Jak můžete v tomto prostoru e, přednášet morální odsudky? E, je tomu tak, že v Maďarsku počet eh, ilegálních migrantů se 20 násobně zvýšila, co samozřejmě vyvolává pozornost občanů a proto se otázky formulovaly tak, jak to lidem připadá, jak to chtějí řešit eh, lidé mají tedy rozhodnout, protože v tom dotazníku je otázka, souhlasíte s tím či nikoliv. A to je možnost demo- dodat demokratickou odpověď. Ano, lidé na ulici nehovoří takzvaně politicky korektně, jak je zvykem v Bruselu. Lidé formulují své obavy a je důležité konečně věnovat pozornost tomu, jak hovoří lidé na ulici. Je mi to velice líto, pane předsedo, vy jste nepřečetl dopis, který podepsalo několik set tisíc Maďarů. Podpořilo několik set tisíc Maďarů. Neučinil jste to prostě. A nyní má slovo za SAD paní pan Silva Pereira. Ministru Viktor Orbán infelizmente não veio aqui. Bohužel. Premiér Orbán tu nemůže vyjasnit, vysvětlit některé komentáře, proto tu není. Ale snaží se spíše mást, snaží se zmaskovat různé hrozby slovy o ochraně lidských práv. Nejhorší je, že tak činí za spolupráce některých europoslanců, včetně poslanců z EPP. Jeho návštěva zde má spochybnit takové věci, jako je zrušení trestu smrti. Jistě může se vést určitá debata, ale můžete se spolehnout pak na odsouzení Evropského parlamentu, pokud se bude jednat o porušování listiny základních práv, základních eh, dohod a smluv Evropské unie. Eh, Dámy a pánové, teď přistupujeme k postupu Catch the Eye, nejprve paní Pici. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Děkuji vám. Ochrana lidského života a lidských hodnot je eh, oficiální politikou maďarské vlády, která je také součástí ústavy. musíme si ověřit, jestli tlumočení funguje. Takže ochrana lidských životů a ochrana lidských hodnot je i součástí maďarské ústavy, maďarského ústavního pořádku. Já jsem si prověřila prohlášení Viktora Orbána a nenašla jsem ta prohlášení, za která je odsuzovaná, odsuzován. A proto se eh, domnívám, že ti, kteří nejsou schopni porazit eh, Viktora Orbána ve volbách, teď jen ukazují svoji slabost. A Viktor Orbán hájí zájmy svých, uh, svých obyvatel. Nikde se neříká, že zavře Eh, brány, zavře, uzavře přístup všem přistěhovalcům. Jenom eh, se táže, co si myslí lidé o strategii Evropské unie o přistěhovalství. Myslím si, že Maďarsko by nemělo být eh, odsuzováno jen za to, že zahajuje veřejné konzultace na důležitá témata. Mnoho dalších významných ministrů socialistů by se mělo řídit jeho příkladem. Zejména pokud si nepřejí referenda i v případě, že o ně žádá třetina občanů. Sala, äh, děkuji. Eh, promiňte, pane Černý, já vím, že eh, to možná byla chyba v překladu, ale já jsem teď vyzval pana Cálo. Děkuji vám, jsem velmi překvapen v této debatě stanoviskem pana Webra za EPP který se pokoušel odůvodnit nedemokratické praktiky pana Orbána tím, že Maďarsko ekonomicky roste. To je to tež, jako by řekl, že masivní porušování lidských práv v Číně je ospravedlnitelné vysokým ekonomickým růstem. To je podle mě absurdní. Za celou vládu pana Orbána vidíme z hlediska Evropské unie zneužívání ústavní většiny. Velmi málo se eh, hovořilo o zneužívání menšin sousadních zemích na destabilizaci situace. A myslím, že se tady velmi jednoznačně shodl s ruským prezidentem Putinem, který je zneužíval až do míry vojenské agrese vůči sousednímu státu. Pan Orbán od začátku vykazuje nedemokratické tendence a nebýt zábran Evropské unie, pak by dneska eh, vládl despoticky. Děkuji vám, pane Zalo. Pan Jurek. Děkuji vám, pane předsedo budu, nebudu hovořit o trestu smrti, neboť to je jenom záminka pro to, abychom útočili na Maďarsko. To jsme si už několikrát jasně vyslechli. Pan předseda Timmermans citoval druhý článek Charty práv, ale nebylo to úplně přesně, poněvadž řekl, že první odstavec tohoto článku hovoří jasně, že zásadou Evropské unie je oceňování práva na život, respektování práva na život. A toto e, není stále dodržováno v mnohých členských zemích. Pamatujete si, že v momentě, kdy se podepisovaly římské smlouvy, neexistovalo v, v Evropské unii nebo v Evropě jediného státu, e, který by umožňoval zabíjení nenarozených dětí. A jestliže chcete eh, používat článek 7 smluv, pak ho použijte především proti sobě. Děkuji vám. A nyní za frakci ALDE eh, paní Pakasau Tundua. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Člověk vždy odpovídá se během celého svého života si na důležité otázky. Eh, A Šandor Marej to řekl, veliký maďarský spisovatel, jak komunismus, tak nacismus eh, eh, pardon, eh, utíkal před nacismem a komunismem tento spisovatel a myslím si, že by nemohl eh, být srozuměn se současným maďarském Orbana. Když se podíváme, eh, jak to vypadá, jakým způsobem se hovoří o terorismu v Maďarsku, není to v pořádku. Sando Samej byl spisovatel, jehož očima bychom měli nahlížet na současnou situaci. My jsme ho uznávali jako spisovatele a řídili jsme se jeho myšlenkami v baskické zemi, odkud pocházím. Nahání mi strach to, co říká pan Orbán. Pan Weber z EPP by měl být čestný a neměl by uh, hovořit nepravdu v tak závažné situaci, uh, protože to se neslučuje s důstojností velké evropské politické strany, pane Webere a za zelené, pardon, slovo má pan Maragal, prosím. Mikrofon. A je třeba vyslechnout eh, všechny. Já jsem si vyslechnul i pana předsedu vlády Orbana. E, ale e, to, co jsem slyšel, ve mně vzbuzuje neklid, xenofobie, terorismu, pojednávání, znovu zavedení trestu smrti. To tak trochu mě zneklidňuje, e, že jako o tom diskutuje Evropská lidová strana a přece není možné toto všechno omluvit hospodářským růstem Maďarska. To je naprosto nepřijatelné. Hm, máme tady xenofobní výroky. To mi připomíná eh, působení našich eh, extrémních politiků. Eh, hovoříme tady o Maďarsku v souvislosti s porušováním lidských práv, stejně tak jako diskutujeme o jiných zemí, kde k tomu dochází. Máme povinnost to činit zde Eh, protože potřebujeme eh, hájit demokratické hodnoty, které jsou ohroženy stejně tak, jako v mé zemi ve Španělsku a v Katalánsku. Děkuji mnohokrát. Tady má slovo pan Koval. Grazie, prezidente Schulz. Orbán. Děkuji. Pane Schulz, pokud jde o pana Orbána, zdá se, že za této vlády eh, se Maďarsko vrací eh, zpátky. Jsou to jakési kroky zpět, útlak svobodného tisku, omezení nevládních organizací. A teď eh, začínáme hovořit o znovu zavedení trestu smrti. Jak, jak tohle má fungovat? Budeme pak mít zase hony na čarodějnice? Kam až to povede? objevily se určité vyhrušky ze strany bývalých poslanců parlamentu za stranu Jobik. vůči určitým osobám. Andre Giuliano, mladý muž, který se ocitl eh, skutečně v mimořádné situace, bylo mu vyhrožováno musíte dělat něco na jeho ochranu. Děkuji mnohokrát, my jsme dospěli na závěr Catch the Eye a na závěr, k závěru naší rozpravy. Pane Orbane, chcete ještě promluvit? Nabídl jsem vám to a přijeteli si to tak, prosím, pěkně. Děkuji, pane předsedo. Především bych rád řekl, že chci poděkovat za všechny příspěvky, které zazněly ze skandinávských zemí, z Německa i z jiných států. Chci předeslat následující. Já bych se nikdy neodvážil hovořit, o va- hovořit tímto způsobem o vašich zemích a o vašich eh, národech. Teď něco řeknu a tlumočníci se podívají na to, zda by mě mohli přiložit. takže prosím pěkně, pane Orbane, začněte ještě jednou od začátku, ano. Tady byly nějaké technické problémy. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážené dámy a poslankyně a páni poslanci. Eh, vyslechli jsme si tady příspěvky z Francie, z Pobaltí, ze skandinávských států. Nechci tady všechny uvádět. Rád bych pouze řekl, že já bych se nikdy neodvážil hovořit stejným tónem o tak, těchto zemích a národech tak, jak jste hovořili vy o nás. I země, které byly zastoupeny poslanci, kteří na nás zautočili, těm bych rád řekl, že my vaše země naprosto respektujeme. Dovolte mi, abych zareagoval na pardon, abych nereagoval na příspěvky maďarských poslanců, protože z této diskuze nechci udělat vnitropolitickou debatu. Beru na vědomí, že eh, maďarští poslanci tady útočí na svou zemi, dokonce tady padl návrh, aby eh, finanční podpora mm, byla pozastavena No, co tedy chcete? Také eh, jste hovořili o liberální demokracii. Nemám tady možnost eh, časovou na to detailně zareagovat, ale v období hospodářské krize v roce 2008 Eh, eh, ztroskotaly eh, tyto strategie liberální demokracie a proto se nacházíme nyní v této situaci. Tady jste citovali spisovatele Chandra Marie. Nezdá se vám trošku cestné vůči mně uvádět myšlenky velkého maďarského spisovatele, pan Louis Michel, mě chtěl poučit a dát mi lekci v, z demokracie. Mm, já eh, jsem vedl řadu bitev, někdy jsem prohrál, někdy jsem vyhrál, takže vím velice dobře, co je to demokracie. A panu předsedovi liberální frakce bych rád také něco řekl. Pane předsedo, chápu vás velice dobře, neboť v Maďarsku Liberální strana před lety byla velká strana, která hrála velkou roli po roce 89, ale nyní tato strana zmizela. Já chápu, že vy jako liberál toho litujete a nelíbí se vám to. a že jste z toho smutný. Vy jste tady vyjádřil pochybnosti k těm dotazníkům, k těm otázkám naší veřejné konzultace v naší zemi předseda liberálů ehm, tady nesouhlasí s tou otázkou, která praví, souhlasíte e, s tím, aby země zavedla přísná pravidla pro řešení otázek migrace a utlumení migrace ještě v době před několika lety tento problém tady nebyl, ale eh, Evropská unie nás, změnila, nás donutila pravidla změnit a od té doby proudí ekonomiční migranti do naší země. Kdybyste nás bývali nepřinutili změnit pravidla, tak bychom dnes vůbec neměli žádný problém. Já chápu, že Evropská unie tady chtěla tak trošku experimentovat s novými pravidly, ale tento pokus troskotal, takže dovolte naší zemi a nám, abychom chránili naší zemi sami. A teď, vážené dámy a pánové, to bude dlouhá diskuse eh, k tématu trestu smrti nebo hospodářských migrantů. Hovoří se o tom, a já si myslím, že jsme dosáhli cíle v tom, že jsme debatu zahájili a tím byl učiněn významný krok. Děkuji mnohokrát. Já nyní dám ještě jednou eh, slovo šéfům frakcí a to v opačném sledu začíná pan Orelli. <clears throat> Pane předsedo, vzhledem k lidským právům, svobodě informací, názoru a nezávislosti justice, to všechno jsou základy Evropské unie. V rámci dodržování lidských práv je zrušení eh, trestu smrti podmínkou pro členství v Evropské unii. Eh, tady eh, vy hovoříte, pane premiére, o pragmatismu. Tomu nerozumím. Eh, jaký má smysl eh, bavit se, tedy debatovat s lidem o eh, trestu smrti, který je zakázán v listině základních práv? je jasné, že v Evropské unii jsou hodnoty, které jsou naprosto rozhodující a nežertuje se s nimi jenom pro volební účely. Děkuji vám, pane Borelli, paní Harms. My se ptáme eh, tedy, sta skutečně Eh, to bude tak, že lid, eh, maďarský lid rozhodne s konečnou platností, eh, jak to vlastně nakonec bude. Já jsem se zabývala tak trochu historii maďarská. Myslím, že Maďaři dobře vědí, proč se rozhodli pro evropské hodnoty a proti tomu, co zde zaznívá, proti nacionalismu. Ale pro nás všechny je to znepokojivé, a tady se připojuji k panu Weberovi, že v tomto dotazníku se děje něco, co je pro Evropu nebezpečné, poněvadž tady eh, se používá jazyk, který zraňuje a eh, také je neúctivý, ale také je to jazyk štvavý. To je něco podobného. Eh, v mé zemi eh, takovýto jazyk používali národní socialisté a přivodili obrovské škody celému kontinentu. A to skutečně v roce 2015. Od toho bychom se měli distancovat. Eh, děkuji vám, říká pan předseda. Paní Cimr. Pane Orbáne, já bych eh, vám chtěla odporovat a zcela eh, výrazně. Nikdo eh, tady nekritizuje Maďarsko jako zemi nebo obyvatelstvo členské země. My kritizujeme vaši politiku, vaše výroky, vaši osobu, vaše vystupování, vaše hry. A je to opakovaná kritika. Já mám takový dojem, že jste tady mezi námi, poněvadž chcete využít Evropský parlament opět, abyste vyslal signál směrem domů. Já jsem tady ministerský předseda a já vás bráním před evropskými institucemi a před těmito poslanci, eh, kteří vás kritizují. Ale tak to není. My kritizujeme vás osobně, nikoli občany vaše země. My chceme, aby eh, i Maďaři mohli rozhodovat o své zemi, o své budoucnosti tak, jako ve všech jiných členských zemích. My bychom si přáli, aby Maďarsko bylo solidární vůči uprchlíkům, tak, jako je tomu třeba u nás. Ale my nechceme, abyste eh, tady eh, předváděl cvičení v naprostém cynismu, která nemá vůbec nic společného s demokracií a vaše pozice tedy nadále odmítáme. Děkuji vám. Prosím, pane Ferhovstate. Bych eh, měl požádat komisi, aby přeskoumala bedlivě všechno, co pan Orbán řekl, protože se mi zdá, že jsou tu jisté problémy s některými odpověďmi, které jsme se od něho dočkali. A e, dále, pokud e, tedy jde o demokratickou zprávu, tak samozřejmě nemůžeme do nekonečná opakovat tyto debaty, musíme dospět k nějakým závěrům, to znamená, komise musí předložit iniciativu, parlamentu a radě a říct, budeme tuto situaci řešit tak a tak. Nemůžeme nadále pokračovat eh, v nekonečných debatách. A pak druhý bod, na který jste bohužel, pane Orbán, nezareagoval na různé poznámky k otázkám, například, že pan Timmermans tady zodpovídá za terorismus, to byla otázka číslo tři. na to jste vůbec nezareagoval. Ale tedy říkáte, že v Maďarsku nejsou žádní liberálové. No jistě, možná jsme o ně přišli, protože vy tam jste. Co to znamená Fidesz? Studentská organizace liberální strany. To je ten původní význam slova Fidesz. A vy jste to najednou změnil chcete, si po, chcete se udržet u moci a stane se, stane, stáváte se tudíž nacionalisty, nacionalistou. Děkuji. Slovo má teď pan Kerkop. Děkuji vám. Pane předsedo, já jsem v politice už nějaký čas, už dlouhou dobu. A dvě věci, které stále věřím. Jedna je svoboda projevu. Za druhé, svobodná možnost těch lidí, kteří žijí v zemích jako Maďarsko, se rozhodnout eh, ohledně toho, jakou, jakou vládu si přejí a jaká vláda jim má vládnout. A zatím jsem neviděl nic, co by tyto názory změnilo. Nelíbí se mi ta retorika, kterou tady slyšíme zejména od levicových zástupců. A chtěl bych na závěr eh, ještě eh, odkázat na to, co řekl pan Verhofstadt před chvilkou. On říká, je na čase uzavřít tu, ty debaty o Maďarsku. Ale já musím panu Frhoštatovi říct velmi jasně. Do této debaty jsme se vůbec neměli pouštět. Pitela. Pitela. Grazie, presidente. Děkuji vám. Pane předsedo, pane premiére Orbán, neříkejme, že, neříkejte, že tady pomlouváme Maďarsko a Maďary, protože to prostě není pravda. Eh, klidně si můžete pustit nahrávky z tohoto zasedání, abyste si to ověřil. Ne, my kritizujeme vaši vládu. Nechceme nikomu nic vnucovat. Kromě dodržování základních práv, která jsou, eh, na kterých je eh, Evropská unie postavena. Nemáme žádnou alergii na vás osobně. Nemáme žádnou orbanitídu, netrpíme ničím takovým. Ale když hovoříme třeba o migraci, jde o boj s nelegální migra- migrací, ano, jistě, ale tady jde teď o demokracii jako takovou. A to samozřejmě má návaznost na e, trest smrti. To je prostě něco, co do demokracie nepatří. Protože pokud eh, něco takového připustíme, jak eh, to pak můžeme eh, ozdůvodnit našim občanům? Ale přitom tímhle nesprávným směrem to teď jde. Děkuji vám a nyní pan Weber. Děkuji mnohokrát za tuto diskusi. Děkuji za výměnu názorů a musím říci, že levice v mnoha ohledech kritizuje to, co se kritizovat dá ale tak trošku březe. když paní Harms tady učinuje takový nepřípustná srovnání a když se tady prostě podsouvá nacionalismus, tak se tady opravdu přehání a eh, vrchol tomu nasadila paní Cimerová, která chce tu debatu ukončit, ale byla to vaše frakce, která předložila návrh zahájení této diskuzi, no tak myslím si, že to je břeha, je to ne, nepřiměřené ta kritika, která tady uh, zaznívá. To, co řekl pan Orbán, je, že eh, vlastně Maďarsko je příkladné, co se týče přijímání imigrantů. Celá řada států, které tady eh, kritizovali eh, postup Orbana, mají úplně daleko horší situaci. Ale jednu věc musím říci, pane premiére. Zásada v Evropě je, že lze hovořit o všem, smí se hovořit o všem, ale svoboda projevu vždycky jde ruku v ruce s odpovědností. Vždy tyto dvě věci patří k sobě. A když se vyjadřujeme v diskusi, musí být jasné, že také neseme odpovědnost za to, co bylo vydobito civilizačně na tomto kontinentu, a sice, že stát nevraždí. A tuto zásadu si musí každý osvojit a velice odpovědně to taky hájit. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád eh, řekl několik poznámek k tomu, co zde zaznělo po ohli. Tak eh, samozřejmě je velice eh, důležité a zajímavé vyslechnout si slova o ekonomickém úspěchu Eh, Maďarska a já znám eh, pana ministerského předsedu Orbána jako vynikajícího eh, v kampaních a tomu samozřejmě vyneslo silný mandát. Ale ani ekonomický úspěch, ani silný mandát nemůže oslabovat pozici evropských hodnot, které v Evropské unii to neznamená, že máte silný mandát, tudíž nemusíte dodržovat pravidla eh, právního státu. Ano, budiš, eh, ekonomický úspěch, ano, eh, silný mandát, ano, ale tady jde o právní stát. Za druhé, já to vidím tak, že to není debata mezi politickými stranami. Já vím, že je tady zájem, aby taková byla, ale pro komisi to tak není. Možná by bylo zajímavé eh, nebo překvapivé, že mnozí z liberálů jsou zde kategorizováni jako levice. No, je to tak. Za třetí, já jsem zastáncem svobody slova. Je to jedna z základních hodnot, který si vážíme a je to jedna z těch hodnot, za které pan Orbán eh, velice tvrdě bojoval eh, v době, kdy byl v opozici proti komunistickému režimu, tehdy byl také eh, liberálem a to já obdivuji. Jenomže svoboda projevu je také omezená právním státem. Jestliže říkáte, že Eh, se tady hovoří o debatě o eh, trestu smrti, ale pokud navrhujete, aby byl znovu zaveden, pak by to muselo nutně vést k porušování mezinárodních závazků. A jak tady už bylo řečeno, není to slučitelné s členstvím v EU. Eh, pan ministerský předseda Orbán eh, řekl, že tedy eh, nechce nic takového navrhnout. A já se tady potom ptám, proč se o tom debatuje. Ano, možná, že taky máme k tomu občas jenom retorické otázky. No. A ještě jeden bod. A jestliže máme debatu, a já tedy vzdávám čest panu eh, ministrskému předsedu Orbánovi, eh, já respektuji a vážím si toho, že jsem přišel, eh, protože věděl, co ho tady bude čekat. Já vás respektuji jako demokrata, ale respektoval bych vás ještě více, kdyby návrhy komise tady nebyly předkládány jako karikatura, kdy pan ministerský předseda Eh, je to, kde, kde v našem návrhu je to, že eh, komise chce otevřít dveře migraci? Kde to tam je? Můžete mi to ukázat? Eh, kde navrhuje naprostou svobodu pro všechny ekonomické migranty. Právě naopak, my se snažíme o daleko přísnější politiku která by nám umožnila lidi, kteří nemají právo na azyl, aby se museli vrátit, odkud přišli. A jestli tady máme problém kvót, tak je to eh, pouze ve velmi omezeném případě velmi vážné krize. Protože e, můžeme říci, že ano, teď se poskytuje hodně, eh, hodně azylů, poněvadž jsou to lidé, kteří přicházejí ze Sýrie nebo z Eritreje, kde se válčí. Ale tyto kvóty, ty se týkají velmi malého množství lidí. A skutečně by velice pomohlo, kdybyste tady nekarikoval návrhy Evropské komise. To by nám také pomohlo, aby evropská veřejnost byla lépe informována o našich úmyslech. A skutečně my musíme udělat něco, abychom zabránili masivnímu přílivu lidí, eh, kteří nemají právo na azyl. My bychom jim měli pomoci, aby zůstali tam, od kam patří, případně se tam mohli vracet. Já to tady zdůrazňuji tak silně proto, že já věřím, že jediný způsob, jak pokročit v této debatě, je otevřenost vůči sobě navzájem. Takže z celého srdce eh, prosím eh, maďarskou vládu, ale také všechny ostatní, nekarikujte návrhy Evropské komise, poněvadž my bojujeme proti nelegální migraci, to je naše společná věc, ale zároveň chceme, aby se tak činilo humánním Eh, humánním způsobem v souladu eh, s hodnotami, které jsou nám společné. Jsou to hodnoty, za které jste, pane ministerský předsedo, bojoval v době, kdy vaše země byla pod komunistickým útlakem. A vy jste vy se účastníte této debaty, protože vy velmi dobře víte, že máme právo obracet se jeden na druhého eh, v rámci těchto hodnot. Toto je prostě součást toho, že jsme eh, v evropském společenství hodnot. To bychom měli respektovat. Eh, v tom s vámi plně souhlasím. Ale eh, ne, nemůžeme vylučovat lidi z debat v určité členské zemi jenom protože nejsou občany této země. Eh, já bych ještě chtěl eh, něco říci k tomu eh, obtížnému problému uprchlíků. Nizozemí, Nemec, Sas, to, to jsou to jsou původně, to jsou tedy holandská jména a patří lidem, kteří to někam dotáhli. Jsou to lidé a potomci lidí, kteří uprchli ze sovětského tábora, když v roce 56 tam vtrhl sovětský svaz a potlačil povstání. A já jako holanděn jsem rád, že eh, Németové, eh, Toutové a další lidé s maďarskými jmény jsou platnými součást, platnou součástí eh, holandské společnosti. A Mohlo se to stát díky tomu, že my jsme tenkrát věděli, my holanděné, že e, jsou to zoufalí lidé, kteří musí utíkat ze svého domovu a my jsme jim otevřeli dveře. A toto je příklad, který se musíme řídit. Toto je příklad, který nám ukazuje, o čem vlastně jsou evropské hodnoty. Děkuji vám, pane předsedo. Frau Kalnina. Paní Kalnina. Pane předsedo, pane místo předsedo Timmermansi, pane premiére, cení poslanci a poslankyně. Doufám, že dnešní eh, setkání a výměna názorů přispěla k lepšímu pochopení eh, vzájem, našich vzájemných postojů. Bedlivě jsem naslouchala celé škále názorů, které byly vyjádřeny v průběhu rozpravy. A jak jsem řekla již na samém začátku, Evropská unie je unii e, sdílených základních hodnot, které jsou závazné pro všechny instituce a členské státy. Zrušení trestu smrti je pouze jedním z příkladů. Je to základní podmínka členství v Evropské unii. Evropská unie urazila velkou cestu a zakotvila tento, tuto zásadu ve smlouvách a není to tudíž zásada, o které bychom mohli debatovat. Zároveň však doufáme, že výsledek té diskuze nakonec jenom potvrdí závazek vůči tomuto principu. Svoboda vyjadřování je další naší společnou základní hodnotou, ale má určité limity v tom smyslu, že extremistické projevy jsou zakázány. Neslyšela jsem, že by tu dnes zaznělo z, ko, z úst kohokoliv, že bychom neměli mít právo na svobodné volby nebo na spravedlivý soudní proces, že by to nebyly součásti e, základních hodnot Evropské unie. Zároveň musíme dávat pozor na eh, prostředky, jimiž tyto hodnoty bráníme, aby nedocházelo k nezamýšleným výsledkům. Měli bychom pokračovat v té debatě, dokud se nepřesvědčíme. I když se to možná nestane dnes. Dámy a pánové, jak jsem již řekla, hovořím za eh, jako předsednictví rady, takže jménem všech 28 členských států. Je to těžký úkol. Jsem tomu, že téma dnešní debaty nebylo probráno na radě, tak eh, to, co mohu říct, je velmi omezené. Ale určitě mohu přislíbit, že předám vaše názory členům rady a tímto vám děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát, paní ministrině, dámy a pánové. Tím jsme uzavřeli diskusi hlasování.